snažit. Děkuji vám. Děkuji. Thank you very much. Ladies and gentlemen. Děkuji. Další zasedání bude zítra, středa 6. od 9 do 14 a odpoledne od 15 do 22. Program bude k dispozici a je na internetových stránkách Evropského parlamentu. Naše dnešní zasedání končí. Děkuji vám.